Uh, uh, Dobré ráno, uh, chtěla bych zde všechny přivítat. Já jsem chtěla ještě poskytnout příležitost kolegům, aby mohli přijít. Včera jsme měli velice dobrou večeři. Vítám tady pana Alexandrose Demecaplose, předsedu výboru pro eh, hospodářské záležitosti řeckého eh, parlamentu a také všechny zástupce národních eh, parlamentů na tomto zasedání meziparlamentním, které je uspořádáno výborem pro ekonomické záležitosti v Evropském parlamentu. Po léta jsme již vykonali společně hodně práce, snažili jsme se zajistit, že v reformách eh, zaměřených na ekonomickou zprávu a řízení budeme zajišťovat demokratickou odpovědnost, včetně spolupráce s, Evr- eh, s národními parlamenty, zejména prostřednictvím eh, dvouleté zprávy o ročním růstu a také dalšími prostředky, abychom zajistili také, že se bude e, zodpovědnost ze všech stran na demokratická kontrola. Po konzultaci s vámi v posledních letech e, e, už víme, že toto zasedání bude rozděleno do dvou částí podle témat, která byla stanovena jako zajímavá. To jsou témata, kteří jste mnohá zmiňovali jako účinný systém DPH eh, a za druhé té fiskální konsolidace a strukturální reformy a výměna osvědčených eh, praxí. Máme potenciálně vysoký počet účastníků a proto naším pravidlem je, že projevy mohou trvat dvě eh, minuty. Můžete vyplnit eh, řečnické karty, eh, dopravíte mi je, necháte mi je dopravit k předsednickému stolu a následně budete moci být vyvolani do diskuze. Děkuji vám mnohokrát za pozornost při tomto úvodu. A nyní se budeme zabývat tedy účinným systémem DPH eh, v EU a vytvářením společných politických priorit, které mohou změnit a ještě více tedy Eh, změnit situaci v členských státech. V mnoha členských státech eh, členské státy pracují v různých eh, oblastech. V některých zemích byly stanoveny určité povinnosti a priority v národních plánech, v doporučeních je zapotřebí řešit demokratický deficit, co se týče rozhodování a Mělo by se jednat tedy na základě doporučení komise a potom je velice obtížné eh, rozhodnout, kdo nese zodpovědnost za rozhodování. Vítám zde řečníky eh, k této přenášce pan Filip Marini, kdo předsedá finančnímu výboru eh, francouzského senátu, zástupci dánského parlamentu, a zástupci maďarského parlamentu. Každý z nich eh, tedy promluví a bude mít eh, čas pět minut, řečnický čas pět minut a následně přistoupíme k výměně názorů, k eh, dotazům a odpovědím. Děkuji, paní předsedkyně. Je mnohem důležitější, abychom se zajímali o perspektivy zlepšení systému DPH v rámci Evropské unie, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že daňový recept, nebo tedy daňový příjem z DPH většinou tvoří velkou součást našich rozpočtových zdrojů. Ve Francii DPH představuje téměř 50 všech daňových příjmů, všech čistých daňových příjmů asi 140 miliard euro. To bylo v roce 2014, nebo to bude v roce 2014 podle odhadu. Za těchto podmínek zlepšení boje proti podvodům v oblasti DPH má opravdu zásadní význam a týká se to především toho, co označujeme jako kolotočový podvod. Ještě před několika týdny náš parlament v rámci rozpočtového zákona pro rok 2014 přijal mechanismus, který umožní daňové správě provádět kontroly, které umožní napadnout nebo tedy eh, spochybnit podvody, kterých se dopustily podniky při získávání intrakomunitárního daňového čísla pro platby DPH. Já se chci ale zmínit eh, o dalším problému a to je rozvoj onlineového prodeje. Odrazím se od kontroly, kterou provedli před několika měsíci mi dva kolegové senátoři, kteří navštívili celní úřady nebo tedy celní úřad eh, na letišti Charlesa de Gaulle v Paříži. Tito kolegové potom přednesli sdělení ve výboru, které potom bylo zveřejněno i na internetu a v této zprávě se konstatuje, že činnost celních orgánů je určitě tedy efektivní, pokud jde o ochranu a boj proti padělkům, pašování, obchodování s zakázanými artikly, zbraněmi, chráněnými druhy a tak dále. Ale pokud jde o daňové záležitosti, tak tam opravdu je ještě spousta, spousta nedostatků. A to především proto, že kontroly jsou omezené specifickými pravidly, která se vztahují na poštovní přepravu a expresní přepravu. Pokud jde o expresní přepravu, tak údaje předávané dopravci, které dostaneme až 4 hodiny poté, co přistane letadlo a tyto údaje jsou mnohem méně přesné, pokud jde o běžnou opravu, dopravu. A pokud jde o poštovní přepravu, tak tam ty údaje jsou minimální, minimální a neuvěřitelné, protože celý ten postup není informatizován. A poplatky a daně v této oblasti určitě nejsou vybírány v odpovídající výši. A zjistíme to, když se podíváme na to, že v Roasi asi 5,5 milionu euro je vybráno každý rok, pokud jde tedy o a, nápravu, o ty dodatečné výběry, u expresní pošty nebo u expresní přepravy je to jenom 750 tisíc a u poštovní přepravy vůbec se nic nebylo dovybráno. Takže to je taková skulina nejen ve Francii, ale i v celé řadě zemí Evropské unie, alespoň tady předpokládám. Výpočet daní a poplatků při dovozu spočívá na zcela deklarativním systému a je tam také systém osvobození, který je ospravedlňován tím, že je třeba zajistit eh, plynulou výměnu. Tím dochází k tomu, že se to rozdrobuje, to též platí i pro onlineové obchodování a je jasné, že takovéto způsoby obchodování a zasílání usnadňují podvody. A naše zpráva proti tomu nemá žádné prostředky. Když internetová stránka, která organizuje takovýto obchod, eh, sídlí a v zahraničí, tak tam není možné ani využít eh, práva na komunikaci, ani není možné dovybrat odpovídající daně. A to je tedy problém eh, práva společenství, stejně jako v jiných oblastech, které souvisí s rozvojem digitálního hospodářství. Takže závěrem bych řekl, a to je návrh tedy naší a našeho finančního výboru, měli bychom zavést výběr u zdroje, výběr tedy daně u eh, zdroje a ne až tedy v okamžiku, kdy to zboží se dostane na celnici, pokud tedy jde o dovoz. Banky, přes které probíhají tyto platby, online by měly být tedy pověřeny tím, že by vybírali také tyto poplatky a daně. To je tedy náš jednoduchý návrh a já bych vás odkázal na naše písemné dokumenty. Na závěr bych rád připomněl další důležitou věc v oblasti DPH. A sice zavedení směrnice z 12. února 2008. Tam se definuje sazba DPH, které se vztahují na služby elektronického obchodování. Jak víte, důležitá reforma, která spočívá v tom, že by se uplatňovala sazba DPH země kde dochází ke konzumaci, ke spotřebě. Mělo to vstoupit v platnost v roce 2010, ale naši kolegové z Lucemburska získali odklad až do roku 2015 a dokonce i přechodné období, které je jim velmi nakloněno a které tedy skončí až v roce 2019. Já bych rád jen zdůraznil, že je důležité co nejdříve začít zavádět kompromis z roku 2008, začít ho uplatňovat pro ty velké země, kde dochází ke spotřebě, to znamená eh, Francie, Spojené království, Itálie, Německo, pokud hovořím tedy o rozdílu sazby DPH té původní země a té země, kde dochází ke spotřebě, tak tam opravdu eh, jde o miliardy euro, které nejsou vybrány v těch velkých zemích, kde dochází ke spotřebě. A na závěr, paní předsedkyně, bych rád připomněl, že náš výbor prosinci vydal výhradu k nedávnému návrhu směrnice, kdy se hovoří o normalizovaném eh, přiznání k DPH, ale to už je zase další téma. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Vím, že to je mm, obsáhlé téma na pět minut. Eh, já jsem se tím zabývala ve své poslední zprávě a myslím, že ukazoval cestu vpřed. Nyní přejdeme k zástupci dánského parlamentu, panu, panu Tomasi Jensenovi. Děkuji. Děkuji za pozvání a možnost říci něco o tom, jak vybíráme DPH a jak bojujeme proti podvodům z DPH veřejné finance v Dánsku závisí do značné míry na příjmech z DPH, což je asi 20 celkových příjmů státu. Máme velice jednoduchý systém, pouze dvě sazby, 25 a 0 a 25 je na všechno zboží a služby. DPH je, eh, má širokou základnu s výjimkou oblastí jako noviny, finanční služby, eh, nájmy. Kdo tedy platí DPH? Všichni, mm, kdo jsou nezávislými podnikateli, každý, kdo prodává zboží nebo služby, musí se zaregistrovat a platí 25 z ceny zboží a služeb, které prodávají. Je povinné se zaregistrovat k DPH, pokud má, eh, vyděláváte více než 6500 euro za 12 měsíců, pak můžete eh, odečítat DPH od většiny zboží a služeb, které nakupujete do firmy, která je předmětem, která, je povinným plátcem DPH. Když se podíváme na eh, zátěž DPH domácností, tak máme relativně nízkou hmm, 2,7 Když se podíváte na celkové výnosy 13,5 miliard euro, komise také provedla studie eh, výpadku DPH nejenom v Dánsku, ale v Evropě jako celek. Tady mm, jde o metodologický přístup. V Dánsku je to 10%, což je relativně málo v kontextu EU. DPH je dobrým příkladem mm, toho, jak lidé platí e, daně a poplatky a podobně. Platí to tedy bez protestů a bez podvodů. Akceptují tento systém, protože e, máme poměrně vysoký standard služeb a e, sociálního státu. Takže lidé nechtějí podvádět. Náš systém DPH eh, je relativně jednoduchý. Znamená to, že i když to je jednoduché, přesto mohou vzniknout chyby a může docházet k podvodům. Danští občané dávají správné informace svým ehm, daňovým finančním úřadům, ale někdy jde, eh, je třeba řešit nějaké chyby. Například eh, podnikatel, samostatná fyzická osoba má, může mít problém s DPH, ale pro větší společnosti je to snazší. Takže když mluvíme o mikrofirmách, tak ten výpadek je asi 13 Pokud mluvíme o velkých firmách, E, nebo větších firmách 11 až 12 zaměstnanců, pak je to 13 ale když to má víc než 12 zaměstnanců, tak je to jenom 0,6 Takže musíme e, sledovat velikost společnosti firm, pokud chceme tedy e, vybírat příslušné výnosy z DPH. Ty tři nejčastější chyby jsou ty, že se platí příliš nízká DPH ve srovnání s tím, co by se mělo platit na základě účetnictví a rozvahy firmy. Pak jsou uh, problémy s tím, když lidé musí DPH vykazovat sami. A tady jde pouze o technické otázky, které vedou k chybám. Komise se e, dívala nebo posuzovala důvody, proč vznikají výpadky DPH v různých členských státech. Jak jsem řekla, máme poměrně e, nízký výpadek. Systém funguje od poloviny 60. let. Během času jsme modifikovali tento systém e, lidé měli někdy problémy tedy dodržovat legislativu, tak jsme se snažili ji zjednodušit. Každý rok implementujeme projekty, které eh, v rámci kterých eh, zástupci finančních úřadů vysvětlují občanům, jak správně platit DPH. Jsme tedy v kontaktu s firmami, snažíme se jim pomoci Eh, řešit chyby, které dělají. Máme asi tři tisíce reprezentativně vybraných firm v Dánsku, které jsou předmětem mm, přísných kontrol placení DPH. A pokud jejich eh, přiznání nejsou správná, pak ty eh, finanční úřady navštíví a vysvětlí jim, jak mohou tedy zlepšit Mm, což vede k tomu, aby se eh, správně platilo DPH každý rok. V zprávě komise se nevysvětluje, proč Dánsko má relativně nízké výpadky, i když eh, sazby DPH jsou mezi nejvyššími v Evropě. Jedno z možných vysvětlení je vysoká míra registrace v Dánsku. Máme centrální rejstřík podniků fungujících v Dánsku a máme vysokou úroveň digitalizace informací mm, související s transakcemi ve firmách. Další možné vysvětlení může být, že se držíme pokynu IMF. Máme velice jednoduchý systém. Jak jsem řekla na začátku, máme pouze nulovou sazbu a 25% sazbu. Na závěr chci říci, že Máme velice tedy nízké výpadky, ale chceme je dále snižovat. Abychom měli výnosy, jaké potřebujeme. Um, snažíme se bojovat s podvody, jako jsou koltočové podvody a podobné, které jsou nejběžnějším um, typem podvodů. Samozřejmě musíme spolupracovat s členskými státy e, na boji proti podvodům a proto máme velice cílený přístup. Um, a snažíme se to řešit co nejrychleji. Takže to je vše, co jsem chtěl říct k DPH v Dánsku. Děkuji. Eh, já jsem, děkuji, byla trošku štědrá co do řečnické doby, možná se k tomu ještě můžeme vrátit, protože máme pouze zatím jednu kartu, takže to, co jste vynechal, možná se k tomu budeme moci vrátit. Teď přejdeme k eh, nebudeme slovo předsedovi mm, maďarského parlamentu panu Jánosovi Veresovi. Děkuji vám eh, za slovo, paní předsedkyně. V prosinci 2011 eh, Evropská komise eh, uveřejnila svoje sdělení hodně DPH a posledního systému, no, změněného systému DPH. Uvedla určité body a požadavky. Za prvé, Rád bych se zmínil o systému DPH, protože my hovoříme o systému jednotného prohlášení. A to, co bylo navrhováno 15. listopadu 2013 na Ekofinu, o tom mám e, pochybnosti. Je, zdá se, tento e, směr opravdu e, ubírá směrem ke zjednodušování, protože lhůty pro zaplacení DPH by mohly mít negativní dopad na cash flow. A druhý bod pokud si přejete dosáhnout účinnějšího DPH, tak je zapotřebí zaměřit na to, abychom měli jednu sadu podmínek, za kterých to bude fungovat. A chci se vrátit k tomu, co řekl senátor Mariny. Mnoze, mnohé členské státy eh, prohlašují, že používají některé z těch eh, systémů a permanentně začlenili ty, určité prvky do systému. Za posledních několik let mnozí z nás už zažívají tuto skutečnost a pokud neuvidíme změnu eh, v chování a postoji členských států, tak eh, tu mohou být eh, překážky i do budoucnosti. Pokud si přejeme robustnější systém DPH, musíme něco učinit v boji proti podvodům. A také musíme spravovat systém DPH efektivněji tomto kontextu bych rád uvedl, že když se podíváte na celkové výnosy z DPH v EU a chceme je navýšit a podíváte-li se na služby v těchto obdobích, tak je patrné, že 12 možných výnosů se nedostane do rozpočtu. A také můžeme říci, že když jsme přistoupili v roce 2004 do EU, tak jsme ztratili 10 výnosů z DPH. A další nové členské státy také zažily e, podobné vysoké ztráty. Důvodem bylo zrušení celních kontrol. A když jsme se připojili k EU, viděli jsme, že se e, široce šířila, eh, šířili mm, kolotočové a další eh, podvody. Bylo by tedy zapotřebí eh, také, abychom si vyměňovali naše osvědčené praxe a čelili takovýmto podvodům. Za posledních několik let jsme viděli, že daňové orgány v členských státech by měly mít přístup k informacím o daňovém základu. A ve všech členských státech máme relevantní eh, parametry. Potřebujeme a chceme svobodnější a rychlejší přístup k informacím, abychom mohli lépe spolupracovat. Musíme se zaměřit na určité produkty, které jsou zejména vystaveny podvodům. A tady se ubíráme správným směrem. Nicméně zůstává pravdou, že je zapotřebí dosáhnout dalších zlepšení. Pokud tedy vidíme náhle a závažné podvody v členských státech, měli by se mít nějaký eh, mechanismus rychlé eh, nápravy, eh, bojovat proti podvodům tímto způsobem. Například v Maďarsku jsme měli podobnou iniciativu v minulosti a možná, že by bylo zajímavé pro jiné členské státy si zjistit, co, co jsme dělali. My jsou určité produkty, které se prodávají v obrovských eh, množstvích. Je zapotřebí se podívat například na masové produkty, na eh, zeleninu, na eh, železný odpad a podobně. Vidíme, že podvody se šíří pak i na další produkty. A Například u železného odpadu a u obilovin eh, jsme viděli, jak může fungovat eh, způsob čelení takovémuto podvodu. Kdyby některé produkty eh, měly nižší sazbu DPH, tak by to také přispívalo k boji proti podvodům. Způsob, kterým dochází k podvodům, někdy souvisí jen s dokumenty, eh, které se pohybují mezi členskými státy, spíš než s pohybem samotného produktu po členských státech. Eh, proto by bylo dobré, abychom lépe monitorovali pohyb eh, velkých kamionů. Jedná se nejen tedy o kargo jako takové, ale také o inspekci dokumentů. a je zapotřebí zajistit, že e, nejen náklad, ale i dokumenty byly správně převedeny a že se skutečně pohybují od e, daného daňového poplatníka k jinému daňovému poplatníku, který je uveden. Děkuji vám. Stále mám jen jednu žádost o slovo. Pokud si přejete promluvit ještě někdo jiný v diskuzi, prosím, dejte mi vědět. A poté můžeme dát opět slovo řečníku. Petr Stolan, který je jedním z našich místopředsedů eh, ve výboru ekonomickém parlamentu. Děkuji vám, paní Bowles. Já bych rád jen připomněl, že stávající systém DPH byl zaveden v Evropské unii jako přechodný systém, tak se mu říkalo, ale je přechodný již po řadu let. Doufáme, že jednou se nám podaří od principu destinace, podaří se přesunout eh, k principu původu zboží neboli prodávajícího. Doufám, že se to odehraje v následujících eh, letech. Právě jsme schválili v Evropském parlamentu a na úrovni eh, rady velice mocný nástroj zaměřený na boj proti úniku DPH eh, a nejen proti němu, ale také proti podvodům. A to je Fiskalist 2014-2020. Program Fiskalit má dvě hlavní části. Ta první se zaměřuje na vybudování a zdokonalování informačního systému zaměřeného na komunikaci mezi ministerstvy financí všech členských států. A druhá část tohoto programu Fiscalis která podle mne je nedostatečně používaná, je výměna zkušeností na úrovni zaměstnanců a vysoko postavených úředníků na, pracujících na ministerstvech v členských státech s cílem podporovat a prosazovat osvědčené praxe které čelí fiskálním podvodům a unikání eh, placení daní. Národní parlamenty by se podle mého měly soustředit na tento program, protože tento program může být velice účinný právě dosažení našeho cíle, kterým je to, že se dějí tyto špatné věci, eh, bohužel v členských státech. Děkuji. Děkuji vám. Já jsem byla striktní eh, k našim řečníkům, protože jsem si myslela, že budeme mít záplavu eh, žádostí o příspěvky. Mám tu ještě jeden, jednu žádost o, přís, eh, o mm, slovo, a to z Polské dolní komory. Pan Darius Rosati, předseda výboru pro veřejné finance. Prosím, máte slovo. Co? Děkuji, paní předsedkyně. Systém DPH se stal předmětem zneužití a podvodu v oblasti Evropské unie. Já podporuji to, co zde zaznělo z úst předřečníku. V Polsku se odhaduje, že 10 až 15 všech vybraných peněz v rámci DPH Eh, je předmětem podvodu, což je 4 až 9 všech daňových příjmů. A to vyvolává nejen zhoršení situace v oblasti veřejných financí, ale také to ohrožuje konkurenci protože společnosti, které eh, nejsou čestné, se dostávají do zvýhodněné pozice. Ten kolotočový systém, o kterém se hovořilo, spočívá v tom, že se vytvoří nějaké fiktivní firmy, které po provedení transakce jsou zlikvidovány. Tyto firmy často bohužel vznikají v jiných státech Evropské unie. A tento jev eh, je velmi běžný pokud jde o obchodování třeba s palivy nebo s kovy, Je velmi obtížné bojovat s tímto problémem daňových podvodů. Nutná je koordinace na úrovni celé Evropské unie. Já bych chtěl upozornit na tři možnosti boje proti těmto praktikám. Za prvé, využití obrácené DPH. aby jsme to v Polsku využili v uplynulém roce v obchodování a s metalurgickým zbožím. A musím říci, že se velmi snížila míra podvodu v této oblasti díky právě tomuto kroku. Za druhé, a možná je to nejdůležitější, potřebujeme rychlou výměnu informací o provedených transakcích. Především vystavení faktury musí být oznámeno všem finančním úřadům na celé Evropské unii, aby bylo možné okamžitě eh, reagovat a upozornit eh, na podvod. A za třetí, systém registrace firem, eh, které se podílejí na tom obchodování a musí zde také být odpovídající finanční kauce. Máme velmi dobré zkušenosti z České republiky v této oblasti. Pokud jsou tady v sále představitelé České republiky, kteří by nám mohli říci něco o svých zkušenostech, tak si myslím, že by to bylo užitečné pro nás, pro všechny. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Děkuji, pan Marini. Pokud k tomu chce. Děkuji, pan Mar... Merci beaucoup, madame euh, la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Když jsem citoval výsledky kontrol, které jsme provedli ve Francii, pokud jde o onlineové obchodování, tak eh, jsem ve skutečnosti se obracel na Evropskou komisi. Protože se mi zdá, že aby bylo dosaženo pokroku v oblasti kontrol a aby se omezily ty možnosti úniku v oblasti DPH, je nutné přijmout kroky v oblasti evropského práva. A to jsou dva principy, které jsme tedy formulovali. Za prvé je nutné vytvořit systém automatické výměny informací mezi celnicemi a zprostředkovateli onlineového obchodu, a poštovními službami, expresními dodávkovými službami, internetovými operátory a tak dále. A druhý návrh, druhý princip spočívá v tom, že by se zavedl výběr DPH u zdroje, v okamžiku tedy dovozu, že by se to platilo v okamžiku transakce a ne až v okamžiku, kdy to zboží dorazí na celnici. A zprostředkovatelé platby by měly tedy být pověřeni výběrem této daně, jak už jsem o tom hovořil. Jak jsem říkal, jeden stát eh, sám o sobě není schopen uplatňovat eh, takováto ustanovení. Zatím ani nejsou v souladu se současným eh, právem společenství. Já bych byl rád, paní předsedkyně, kdyby se o této myšlence diskutovalo. Chci zdůraznit hospodářskou důležitost celého tohoto odvětví. Prodej na dálku ve Francii představuje aktivitu, do které se zapojují dvě třetiny všech francouzů. Roční obrat eh, z elektronického obchodování dosahuje 45 eh, miliard euro. 25 miliard euro je to, pokud jde tedy o hmotné zboží. A pokud se nedokážeme nějakým způsobem zorganizovat, abychom tomu přizpůsobili naše legislativu a naše postupy, tak je jasné, že budeme moci dělat cokoliv chceme, ale ten technický pokrok bude podkopávat eh, naše daňové příjmy a příjmy našich členských států a Evropské unie jako celku. Děkuji. I understand. Um, so takže paní Meneši si přeje vzít slovo. Doufám, že mohu mluvit česky. Eh, já bych jenom krátce zareagoval na váženého kolegu eh, z polského parlamentu, který mě nebo nás vyzval k tomu, abychom se vyjádřili. Eh, chtěl bych jenom říct tolik, já jsem předseda výboru pro evropské záležitosti dolní sněmovny, takže nejsem přímo odpovědný expertem za daňovou problematiku, nicméně mohu polského kolegu ujistit, že nová česká vláda, která se momentálně formuje a doufejme, že eh, brzy bude i potvrzena dolní sněmovnou, má v plánu eh, zintenzivnit eh, boj zejména ohledně daňových úniků spotřební daně na alkoholické výrobky. Takže Česká republika už v poslední době prostřednictvím policie Eh, zaznamenala poměrně zásadní úspěch eh, v boji proti eh, daňovým únikům ohledně spotřební daně a tento problém se velmi intenzivně řeší. Takže k problematice předpokládám, že možná mylně, ale doufám, že toto bylo trošku směřováno na nás. Takže děkuji. Děkuji vám. Měli jsme nějaké otázky na komisi, eh, takže eh, komise eh, dostane slovo, ale ještě dám slovo panu Janosovi Veresovi, který chtěl k tomu něco dodat. Děkuji, paní předsedkyně. Na jedné straně chci říci, že souhlasím s návrhem uh, senátora, že bychom neměli se zaměřovat pouze na online obchodování, ale také obecně na automatické výměny mezi orgány jednotlivých členských států. Součástí toho jež členské státy by měly mít přístup k datům uloženým v jiných členských státech o DPH. Takže myslím, že je poměrně jasné, pokud se podíváte na počítačový systém členského státu, tak tam je mnohem více dat, než eh, ta data, která se vyměňuje, ji eh, zpřístupňují jiným členským státům. Takže já si souhlasit s tím, co řekl polský kolega, protože jejich zkušenosti je něco, s čím eh, můžeme souhlasit. V Maďarsku máme stejné zkušenosti. A mm, věřím, že je velice důležité, abychom společně eh, eh, hodnotili systém obráceného břemene. Například polském, maďarském kontextu bychom tyto, eh, ty, to, to obrácení daňového břemena mohli eh, posuzovat společně. Mohli bychom posoudit, co se stane po jeho zavedení, například eh, v případě metalurgických produktů, co se stalo v Maďarsku, co se stalo v Polsku. A pak bychom viděli, jak jaké eh, podvody, k jakým podvodům tam dochází, protože to se může týkat nejprve metalurgických produktů, ale pak to může mm, se přesunout i na jiné produkty. Možná bychom tyto praktiky měli šířit dál, tu praxi, a podívat se na další aktéry na trhu, Měli bychom posuzovat otázku vstupu na trh ehm, jednotlivý podnikatele a podobně. Mm, to je věc, které Eh, kdy můžeme tedy zvážit zkušenosti jednotlivých členských států a pak to integrovat na evropské úrovni. Děkuji. Já jsem v rámci minulého mandátu vypracovala zprávu, která se týká všech těchto možností, nebo mnoha těchto možností, protože řada členských států využívá toho um, obrácení daňového břemene uh, v případě velice citlivých materiálů a zboží. Je to velmi obtížné to aplikovat na všechno. Ale co um, jsem také zvažovala v kontextu těch kolotočových podvodů, když máme teď počítačové systémy, třeba vyměňovat informace, zda by bylo možné uh, se zbavit té přeshraniční výjimky a zřídit jakýsi clearing. Je jasné, že by se muselo eh, zohledňovat eh, přeshraniční tedy transfery peněz, ale není eh, ta technologie k dispozici, aby se uzevřela ta, tento, tento výpadek, no, tato mezera, která je velmi problémová. Mm, mm, dále to, co zmínil francouzský kolega, problémy s náklady, pokud zintenzivníte celní inspekce, tak to začne být příliš intruzivní a pak Eh, pak vlastně narušujete volný pohyb zboží, takže to je trochu problém eh, v oblasti, která je základem. Pak bychom to museli tedy omezovat, aby byly vybírány mm, správné částky daní. Já mm, bych eh, mm, možná chtěla, aby komise se k tomu ještě vyjádřila. Další diskuze začne až 10.15, takže pokud ještě někdo si přeje vzít slovo, pošlete kartu, nebo prosím jenom zamávejte teď, ale dávám slovo komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych eh, reagoval na otázky, které zde zazněly. Pokud jde o digitální hospodářství, tak bych řekl, že se skládá ze dvou větví. Senátor Mariny se o tom zmínil. Na jedné straně zde máte objednávání zboží po internetu a na druhé straně je zde dodávka tohoto zboží. A my máme problém prodeje na dálku v rámci společenství, který není prakticky kontrolován členskými státy. A pak zde máme tedy zboží, které sem přichází ze třetích zemí a tam je na celních orgánech, aby kontrolovali toto zboží na vstupu. Je samozřejmé, že je velmi obtížné pro celní orgány kontrolovat eh, ty drobné zásilky, protože těch je denně spousta, tisíce, miliony. A právě proto komise zahájila studii asi před měsícem, před dvěma měsíci a Očekáváme výsledky v polovině tohoto roku a zjistíme, co bychom mohli udělat v legislativě. Zjistili jsme totiž, že dochází k velkým podvodům, kdy se společnosti usazují ve třetích zemích a posílejí balíčky o nízké hodnotě protože zde máme 10 euro nebo 22 euro, to je hranice, kdy je to osvobozeno, takže máte třeba DVDčka nebo CDčka, které jsou posílána do Evropské unie legálně, aniž by platila DPH, protože zde existuje limit pro osvobození. Takže zde vzniká otázka, zda by se tento limit neměl zcela zrušit. Ale když tedy tento limit zrušíme, tak jaký budeme mít způsob, jakou budeme mít možnost, abychom to kontrolovali. Ty návrhy pana Mariniho a francouzského senátu určitě přeskoumáme. Ten výběr u zdroje by mohl být řešením, ale vyžaduje spolupráci především tedy se třetími zeměmi nebo se zprostředkovateli, zprostředníky při výběru DPH, což vyvolává celou řadu problémů. Druhá část eh, digitální ekonomiky, to jsou takzvané digitální služby. Když si stáhnete třeba programy, buď eh, v oblasti telekomunikací nebo nějaké e-services eh, nebo nějaké vysílání, tak budeme mít od 1. ledna 2015 pravidlo, kdy se bude uplatňovat zdanění v zemi spotřebitele. Bude Sedmileté přechodné období je tedy relativně dlouhé, ale je nutné k tomu, aby se začal uplatňovat tento informatický nástroj a jak říkal pan eh, Marini, tak eh, je zde ta výjimka ze strany Lucemburska, která, která se chtělo chránit své vlastní daňové příjmy, ale je pravda, že asi miliarda eur pro Lucembursko představují právě příjmy z této digitální ekonomiky, což tedy není zanedbatelné. Budeme mít eh, jednotnou mini přepážku, což znamená, že poprvé jeden členský stát bude vybírat eh, nebo sbírat tyto údaje pro eh, jiný eh, členský stát. To znamená, že členský stát vybere DPH ze zboží, které tedy je posláno jinému spotřebiteli v jiném členském státě. Ale vzniká zde tedy problém třetích zemí. Máme zde také jednotnou přepážku pro třetí země, ale to je dobrovolný systém a velmi málo společností se do něj zapojilo. Takže zde dochází k velkým daňovým únikům. Pokud jde o třetí země, nebo o prodejce, kteří jsou tedy usazeni ve třetích zemích a poskytují elektronické služby, aniž by platili DPH ve společenství. My právě připravujeme vyjednávací mandát, který bude předložen radě, abychom mohli začít jednat se třetími zeměmi. Především s hlavními partnery Evropské unie. To tady bylo k digitální ekonomice. Další otázka je spolupráce a podvod. Tam bylo tedy dosaženo velkých pokroků. My z Evropské komise si myslíme, že členské státy mají dostatečné právní nástroje k tomu, aby mohly efektivně bojovat eh, proti daňovým podvodům. Je iluzorní domnívat se, že členský stát by sám o sobě byl schopen efektivně bojovat proti těmto podvodům. Potřebujeme spolupráci v rámci společenství, existují k tomu eh, právní nástroje, ale nedostává se nám vůle ze strany členských států vůle ke spolupráci. Máme Eurofisk, to je struktura, která umožňuje rychleji vyměňovat informace mezi členskými státy, ale nefunguje to tak dobře, jak bychom si přáli a představovali. Proto je tedy nutné zlepšit spolupráci, ale hlavní zodpovědnost leží na členských státech. Komise nabízí nástroje, ale je na členských státech, aby tyto nástroje využívali. Další otázka, která zde zazněla, byla otázka reverse charge, tedy obráceného zdanění, je pravda, že dochází ke kolotočovým podvodům a tyto podvody na úrovni DPH jsou způsobeny především tím, že intrakomunitární plnění jsou tedy eh, zbavena povinnosti eh, zaplatit daň. A právě proto komise předložila sdělení, které podpořil také Evropský parlament a cílem tohoto sdělení je přehodnotit zdaňování intrakomunitárních transakcí. My si myslíme, že systém obráceného zdanění může být efektivní v některých eh, konkrétních případech, ale není žádným všelékem, protože systém obráceného zdanění vyvolává další problémy. To znamená, že ten výběr DPH se přesouvá do stádia, těsně před konečnou spotřebou, což je tedy další problém pro eh, finanční úřady, jak tedy vybírat eh, tyto daně. Máme příklad jednoho členského státu, který uplatňuje sales tax, to znamená zdanění tedy eh, při eh, prodeji, to je tedy ve Spojených státech eh, a tam tedy ty problémy, pokud jde o výběr, dosahují 30 až 40 to je ještě horší než u DPH. My pracujeme s členskými státy i se skupinou expertů, máme 40 odborníků, kteří radí komisi a Přeskoumáváme teď právě tři možná řešení, ale myslíme si, že systém komunitárního DPH, který byl přijat eh, v roce 1979, eh, to znamená, je už to zcela zastaralý systém, je třeba zohlednit eh, změny ve způsobu práce, ve způsobu fungování ekonomiky. Třeba tam také začlenit tu administrativu, tu elektronickou administrativu, kterou jsme tam vůbec nezohledňovali. My tam máme spoždění ve srovnání se třetími státy a Máme problém, že tedy náš systém DPH byl přijat v roce 67 a v té době prostě bylo jen šest členských států, teď jich máme 28, takže je třeba se domluvit na reformě a tam právě tkví ten hlavní problém, proto my předložíme návrhy radě. Určitě bude problematické získat jednomyslný souhlas, toho jsme si vědomi. Pokud jde o standardní nebo jednotné daňové přiznání, tak eh, my nesouhlasíme s tím, co zde zaznělo. Francouzský senát hovoří o subsidiaritě, v každém případě právní služba rady vydala stanovisko, které bylo pozitivní, které říkalo, že tady vůbec nejde o subsidiaritu. Je tam také vztah kauzality, čím ta přiznání jsou komplikovanější a složitější, tím větší, zde máme podvody, anebo takzvaný VAT gap, to je tedy rozdíl mezi eh, deklarovanou DPH a skutečně vybranou DPH, tak eh, tím tedy je zde větší prostor pro tyto podvody a, a nedostatky ve výběru DPH. Pan Jensen hovořil o jednoduchosti dánského systému. Tam je pouze jedna sazba DPH, 25% a nulová sazba u novin. Ta jednoduchost je důležitá, nad tím bychom se měli zamyslet spolu s členskými státy. A to je zatím z mé strany vše. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji vám. Členové panelu jsou uh, připraveni. Alexandr Dimacopolis jako první odpoví. Děkuji vám paní eh, předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Otázka DPH představuje jeden z největších eh, zdrojů příjmů pro země Evropské unie, ale v jednotlivých státech jsou různá pravidla. Takže eh, diskuse o výběru Eh, poukazují na to, že je obtížné vybírat přeshraničně DPH. Tyto postupy bývají složité. Eh, v důsledku ekonomické krize, která postihla Evropskou unii v posledních letech, eh, bylo zapotřebí také navýšit výběr DPH. A zatímco možnosti občanů se snižovaly a nyní dochází k přechodu eh, na přímé daně, jako je DPH. Mnoho států jako, člen, jak, jako eh, Řecko se rozhodli pro eh, takovýto způsob, což snižuje cenu produktů a zároveň zvyšuje to cenu produktů a snižuje to spotřebu. Co se týče DPH v Řecku, hovoříme o 10 miliardách euro, zatímco v Evropské unii se jedná o více než 200 miliard eur ročně. Tedy tato změna fiskální strategie a její směřování k tomuto typu daní, jak v Řecku, tak v Evropské unii, působí větší břemeno pro podniky a také eh, potíže pro členské státy. To vidíme i eh, v obchodní výměně mezi členskými státy, kdy je zapotřebí koordinovat fiskální systémy, které se od sebe značně liší. Potřebujeme tedy jasná pravidla, bylo by dobré mít jednotná pravidla, to by velice pomohlo k vyřešení všech těchto problémů. A také by to mohlo snižovat nákladnost eh, systému DPH. Například výjimky z plateb z kulturních, sociálních či jiných důvodů eh, je zapotřebí eh, zhodnotit, ale musíme se také podívat na to, jak tyto snížené sazby se mohou týkat produktů či služeb, které by respektovaly daná kritéria. Jednotné daňové přiznání, které nyní je přeskoumáno naším ministerstvem, by mohlo vést ke snižování nákladů. Takže by to mohlo posílit eh, pokladny členských států a mohlo by to také eh, navýšit eh, možnosti podniků. Mohli bychom mít takovýmto způsobem mít i roční daňové prohlášení. A my jsme pro to, aby DPH eh, byla vybírána u zdroje. Jedná se zde o úkol pro banky, tak eh, aby eh, ve veřejném sektoru bylo k dispozici více prostředků. Využíváme tedy pro tato prohlášení online systém, máme elektronický systém výběru výběru DPH eh, proto, abychom snižovali eh, rizika. Hovořili jsme o Eurofisu. A právě s Eurofiskem pracuje Řecko. Samozřejmě, že eh, tento postup sebou přináší určité obtíže. Nyní ale jasné, že je zapotřebí reformovat současný systém DPH. Funguje od roku 79 a je zapotřebí jej Eh, reformovat tak, aby byl jednodušší a účinnější na pravidla pro všechny členské státy, tak, abychom pomáhali boji proti podvodům a daňovým únikům. Ano, prožíváme dobu, kdy je zapotřebí eh, škrtat a v rozpočtech. Ale nejde tu jen o e, sociální spravedlnost, je, jde tu o zásadní prvek politiky a pro účast občanů na těchto politikách. Okay, I've got Děkuji, mám za další žádost o slovo. Pan Cvera, Nevím, kde přesně sedíte. Tam, prosím, máte slovo. Dobrý den. Také já vám chci mm, říci něco o Estonsku a našem systému DPH, který je takový, že eh, mm, počet výjimek je velmi nízký, používáme většinou standardní sazbu, je to podobné dánskému systému. DPH, výpadky DPH existují a my je musíme řešit. Chci mm, říci, že v zelené knize máme různé modely, jak vybírat lépe DPH. Jeden z modelů se týká toho, že Informace budou v reálném čase poskytovány informačním databázím. Eh, estonská vláda si představuje takový model, kdy v případě, že faktura je vyšší než 1000 euro, tak informace by se elektronicky posílala daňovému eh, finančnímu úřadu. Takže otázka je, jak daleko je komise se studiemi které by se týkaly subjektů v zelené knize a mm, efektivity těchto modelů. Um, čeho bylo dosaženo v co se týče dat, které jsou skladovány v databázích jiných členských zemích. Já se na to ptám proto, že naše vláda se pokouší tyto modely plánovat, takže mě by zajímalo, jak daleko se dostala komise s těmi studiemi a jak je efektivita očekávaná. Děkuji, já tady mám ještě dva řečníky, eh, takže Eh, nevím, jestli budeme mít čas na odpovědi. Nás všechny tato výměna názoru zajímá. Komunikace v reálném čase. Pane Veres, chcete se k tomu eh, vyjádřit? Zdá se mi, že to je téma, která eh, zajímá i vás. Já chci říct si několik bodů. Nejprve abych reagoval na to, co řekla komise. My mluvíme o principiálních problémech s obracením daňové přemene, ale nemůžeme uh, uh, musíme říci, že to je vhodný nástroj, jak zastavit podvody z TPH, takže je tady trošku rozpor mezi principem a praxí, které by mohl eh, mít velký význam. Druhý bod když jsme hovořili o volném pohybu zboží v Evropě. V případě některých produktů bychom kontrolovali pohyb některých produktů. Obecně v rámci dané země, když se podíváte na výnosy z DPH, tak vidíte eh, podvody asi ve výši 10%, takže Nežádáme o opakované celní kontroly ani omezení e, volného pohybu zboží, ale o sledovatelnosti produktů, o kontrole, tak abychom mohli redukovat e, fenomén, který má škodlivý vliv na celou EU. Děkuji vám. A pan Mariny? Paní předsedkyně, já jsem chtěl především poděkovat eh, zástupci komise za informace, které jsou velmi konkrétní, velmi přesné. Chtěl bych také říci, že naše dnešní dopolední téma je skutečně podle mě typickým příkladem, kdy debaty mezi národními poslanci a evropskými poslanci jsou nejen užitečné, ale přímo nezbytné, protože se jedná o oblast legislativy společenství, která se potom uplatňuje v národních státech a máme spoustu konkrétních příkladů, konkrétních situací, které musíme čelit, eh, musíme je analyzovat, napravovat a já bych si přál, aby bylo možné po té dnešní výměně nějak navázat a udržet kontakty, abychom dále tedy hovořili o výběru DPH, o boji proti podvodům, o možném zlepšení legislativy v této oblasti a o kontrolních metodách, aby bylo možné tedy dále udržet kontakty mezi odpovídajícími výbory Evropského parlamentu a národních parlamentů, protože si myslím, že právě takováto výměna názorů a zkušeností nám může umožnit skutečně rozběhnout ten meziparlamentní proces, aniž by to působilo problémy v kompetencích, pokud je tedy o státy, o Evropskou unii, aby se nevznikaly tedy problémy, pokud je o kompetence národních parlamentů a Evropského parlamentu. Já jsem připraven dále diskutovat o otázkách, které se týkají jednotného daňového přiznání chápu také ten cíl zjednodušení. Nicméně chci říci, v současné době ve Francii máme 26 políček, kde tedy vyžadujeme informace. Kdybychom jich měli mít jenom pět, tak si myslím, že by se tím velmi omezily ty informace, které dostáváme. Hovořil jsem také o subsidiaritě, ale zde se jedná o experimentální téma, takže já jsem připraven nechat se přesvědčit, pokud proto budou nějaké racionální důvody, které budou věrohodným způsobem prezentovány. Nicméně chci říci, že systém, ten dánský systém 0%, 25%, to je podle mě optimální systém, je to silný, odolný systém, zdravý pro veřejné finance a myslím si, že na rozdíl od eh, spousty zakořeněných názorů, především v mé zemi, já si myslím, že to není nespravedlivý systém, je to naopak systém, který umožnil větší flexibilitu v ekonomice, větší zaměření na eh, veřejné politiky a já jsem vždy tedy nakloněn této dánské zkušenosti a budu o ní dále hovořit. Děkuji. Děkuji. Nyní vypršel náš čas. My jsme vedli velice plodnou diskuzi a pokud komise eh, si přeje ještě přispět a odpovědět písemně eh, k tomu, co zde bylo řečeno, můžeme předat tyto informace následně poslancům. Co se týče spolupráce, Myslím, že tu je zapotřebí eh, proskoumat hlouběji za dalšího mandátu. Jak eh, určitě víte, eh, v tomto mandátu se zabýváme velkým množstvím legislativy a velice rádi se ale zúčastníme diskuzí v pracovní skupině o určitém tématu. Zatím možné, abychom se takto sešli, ale můžeme mít pracovní skupinu o daních a například vést videokonferenci s členy národních parlamentů. To si myslím, že by bylo velice dobré, zejména při počáteční fázi tvorby legislativy, abychom takto mohli přijímat od vás vaše názory a návrhy. Předkládám tedy tuto možnost Možná, že eh, sekretariát následně toto může vzpomenout, eh, až se budou členové dalšího, eh, dalšího funkčního období, tak novém členům výboru. A nyní budeme pokračovat druhou částí našeho dnešního zasedání a to je fiskální konsolidace a výměna osvědčených praxí. Jak víte, byly stanoveny priority eh, týkající se fiskální konsolidace, která povede také k růstu a ke větší konkurenceschopnosti a bude mobilizovat veřejnou zprávu. Členské státy se zavázaly, že provedou strukturální reformy a budou konsolidovat veřejné finance v průběhu eh, semestrů. Mimořádně důležité je pochopit, že když začíná nový eh, semestr, je zapotřebí mít eh, dokončené soukromé reformy tak, aby zde byla jasná opatření zaměřená na to, jak může Evropská unie eh, dále podněcovat členské státy k dalším reformám a provádním reformám, jako jsou právě ty, které se týkají fiskální konsolidace a jakou metodiku zde máme k tomu, abychom nalezli eh, nepříliš eh, výkonné a účinné eh, veřejné výdaje tak, abychom je mohli začlenit do fiskální konsolidace a zlepšit praxi v ženských státech. Vím, že dochází tady k výměně řečníků u předsednického stolu. Máme tady všechny. Možná bychom si mohli dát dvou či tříminutovou pauzu, abychom si mohli přesednout. Chtěla bych požádat všechny z vás, kdo si přejete promluvit diskuzi, abyste mě co možná nejdříve poslali svou řečnickou kartu. Jsou buď bílé nebo růžové, abych vás pak mohla vyvolat. Během eh, pár minut eh, budeme pokračovat dál, zatím se tedy přesedneme na nová místa. Okay, so now let's... Můžeme tedy pokračovat výměnou osvědčené praxe. Kdybyste někdo potřeboval kávu, eh, je venku před eh, Dalšími řečníky je paní Kora van Nijvenhausen Weibenga. Já se omluvám, pravděpodobně jsem vám vaše jméno nevyslovila dobře. Eh, z holandského parlamentu a pan Vicente Martínez Pujalte ze španělského parlamentu. Ty, nám, ty nás seznámí svými názory a zkušenostmi. A hned vám také předám slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Po pěti letém období s negativním nebo omezeným růstem eh, Zdá se, že se mění směr ekonomiky. Ekonomické prognózy statistických úřadů ukazují, že se zpamatovává ekonomika v EU jako taková. A toto posílení je zapotřebí dále prohlubovat. Členské státy se musí zavazovat a usilovat o to ve svých rozpočtech, aby posilovaly své ekonomiky. Členské státy mají své specifické rysy a specifické výzvy, které před nimi stojí. Opětovné posílení evropské ekonomiky tedy potřebuje na míru eh, udělaná roz, eh, opatření v jednotlivých členských státech. Holandští občané také pociťují dopady finanční krize. Nezaměstnanost v Nizozemsku podle našich standardů je vysoká. Kromě toho Nizozemsko prožívá stárnutí populace, což může působit dlouhodobé problémy, pokud nedojde k reformám, kromě jiného zdravotního systému. Nizozemsko také se musí potýkat s vysokými eh, cenami nemovitostí a nedostatkem eh, na trhu. A také je eh, zapotřebí se zaměřit na výdaje. Je zapotřebí, abychom zajistili dostupnost veřejných statků a Eh, musíme se zaměřovat na život občanů. Proto si myslím, že je úkolem nás politiků, abychom vysvětlovali občanům, proč dochází k těmto eh, silným reformám a proč jsou v jejich zájmu. Největší výzvou je získat podporu občanů pro tyto nezbytné a tvrdé reformy. Chtěla bych se podělit o dvě osvědčené zkušenosti, eh, co, které spočívají tedy v širokých dohodách a decentralizaci. Nedávno jsme uzavřeli dohodu o různých oblastech oblastech mezi vládou, zaměstnanci, zaměstnavateli a občanskou společností. Tyto dohody se týkají reformy penzí, sociálních služeb, bydlení a zdravotní péče. Snažíme se dosáhnout vyváženosti mezi širokou podporou pro reformy, ekonomickou stabilitou a rytmem těchto reform. A také, kdekoliv to je možné, jsme se rozhodli, protože tyto reformy budou prováděny na té, co možná nejnižší veřejné úrovni, to znamená blízko občanům, kterých se dotýkají. Například eh, provádění nového systému eh, péče, eh, péče o zdraví se odehrává na úrovni obcí. To znamená, že tam, kde se zabýváme péčí o děti, ať už je to vzdělávání, bezpečnost, sport, Eh, bydlení. Eh, obecní úřady se o ně mohou postarat eh, nejlépe a také obecní úřady jsou zodpovědné za dlouhodobé programy zaměřené na péči, protože lépe mohou zvážit, jakou péči a jaká opatření jsou potřebná. Ráda bych pokračovala paní předsedkyně úlohou i Evropské unie pro stimulování reform. Vnitřní trh leží v samém srdci EU, je e, také hlavním zájmem Nizozemska, protože mnoho pracovních míst na něm závisí pokud eh, je dobrá doba pro Evropu, znamená to, že prožíváme dobrou dobu i v Nizozemsku. Naopak, eh, evropská krize je prožívána jako krize i v Nizozemsku. A proto většina v nizozemském parlamentu považuje ekonomickou konvergenci za nezbytnou. Přesto eh, Dolní sněmovna se domnívá, že implementace reform zůstává v národní kompetenci. Jednotlivé členské státy by měly být schopny vytvářet si své vlastní volby v politice, sami rozhodovat podle toho, co je v jejich zájmu. A e, také před posledním zasedáním Evropské rady e, v Nizozemsku se diskutovalo o posilování koordinace evropských e, politik, hovořilo se o smluvních uspořádáních a o možnosti mechanismu solidarity. V tomto kontextu naše sněmovna žádala vládu, aby zamítla zavedení právně eh, povinných eh, eh, smluvních opatření. A co se týče solidarit, mechanismu solidarity, tak jsme vítali konsensus rady. Shodli jsme se na tom, že tento mechanismus by neměl zavádět povinnosti pro členské státy, které se neúčastní vzájemně dohodnutých opatření neměly by mít dopad na výsledky finanční rámec a měly by respektovat rozpočtovou suverenitu členských států. Budeme očekávat eh, další eh, návrhy Evropské rady k tomuto tématu a budeme o nich také eh, široce diskutovat. A já si myslím, že teď můj čas vypršel. Děkuji tedy ještě jednou za udělené slovo a těším se na diskusi. Děkuji vám. A nyní přejdeme k panu Vincentemu Martinezu Pujaltemu ze španělského parlamentu. Prosím, máte slovo. Muchas gracias. Děkuji. Děkuji za příležitost vystoupit na této konferenci. A rád bych zde přednesl úvahu, která je založena na úspěšné španělské zkušenosti z posledních let. Podle mě je zásadní koordinace a slaďování hospodářských politik různých států, aby bylo dosaženo hospodářské soudržnosti, která umožní zachovat euro a posílit ho. Krize ukázala, že euro není nezvratné a že jeho zachování závisí na hospodářské rovnováze v jednotlivých státech je velmi důležitá hospodářská politika, kterou bude v rámci svých kompetencí rozvíjet Evropská unie, ale zároveň je také nutná větší koordinace politik jednotlivých členských států, aby bylo dosaženo udržitelného hospodářského rozvoje a soudržnosti. To, co udělá jedna země, má obrovský dopad na celek. V tomto smyslu tento Výbor pro hospodářskou zprávu získává na důležitosti. Od začátku krize eurozóny nebo hospodářské krize obecně, jak členské státy EU, tak i jednotlivé země eurozóny přijali různá opatření a uzavřeli různé dohody, aby posílili hospodářskou a měnovou unii a zabránili opakování takovéto krize do budoucna. Nicméně je nutné postoupit v koordinaci hospodářských politik, eh, ve vytvoření jednotného dohledu nad finančním systémem a začít uplatňovat eh, podobné požadavky na finanční ústavy a na podniky v jednotlivých členských státech. 13. listopadu 2013 předložila Evropská komise roční zprávu o růstu. Tím oficiálně začíná Evropský semestr 2014. Stanoví se zde pět zásadních priorit Evropské komise pro následující rok. To je podle mě dobré, ale je potřeba udělat ještě více. No, ve Španělsku reakce na krizi, která byla zahájena v roce 2007 s velmi expanzivními politikami veřejných výdajů, a bez jakýchkoliv strukturálních reform na podporu konkurenceschopnosti, toto vše tedy vedlo ke zcela limitní situaci, kdy bylo dosaženo deficitu 11 veřejného deficitu 10 a nezaměstnanosti, která přesáhla 25 Problémy na finančních trzích způsobily, že nebylo možné financovat reálnou ekonomiku a riziková premie se dostala do zcela neřešitelné situace. A jediným způsobem, jak z této situace se dostat ven, bylo přijetí plánu a na omezení a postupné tedy omezování veřejného deficitu. To tedy nastalo po volbách v listopadu roku 2011 a cílem tohoto plánu reform bylo zvýšit konkurenceschopnost. Tento plán reform vedl k hluboké transformaci pracovního trhu, také vzdělávacího systému, posílil veřejnou zprávu, také trhy se zbožím a službami a posílil finanční systém. Umožnil tento plán Španělsku, aby posílil svou konkurenceschopnost, eh, získalo finance a přestalo být problémem pro stabilitu Evropské unie a eurozóny. Situace v roce 2014 se velmi zlepšila, jak o tom také svědčí Mezinárodní měnový fond. Španělsko tedy už není v recesi a pokud jde o toto čtvrtletí, tak eh, bylo dosaženo růstu o žádná celá 1%. V roce 2013 eh, poprvé klesla nezaměstnanost, riziková prémie je poprvé pod dvěma z ty základními body, což je věc, která nenastala už od května roku 2011. Zahraniční Investice se téměř zdvojnásobily v porovnání s rokem 2012 a španělský vývoz vzrostl o 6,2 Na základě této zkušenosti si myslíme, že země eurozóny by měly zavádět ambicioznější reformy, které by navíc měly jít všechny stejným směrem. Myslíme si, že je velmi důležité přistupovat rozhodně k daňové konsolidaci a také k povinnosti zachovat um, deficit veřejných financí na úrovni kolem 3 Myslíme si také, že bychom se neměli vrátit k tomu, že si budeme myslet, že euro samo o sobě zajišťuje vyvážený rozvoj nebo zachování podobných úrokových sazeb všude ve všech členských státech. Ukázalo se, že to není pravda. Ve Španělsku se jasně ukázalo, že krize musí sloužit k tomu, abychom byli náročnější a přísnější při dodržování politických eh, reform, provádění politických reform. Já osobně si myslím, že Evropa rozhodně není hospodářskou zónou bez budoucnosti. Já si myslím, že pokud budeme dělat to, co máme, tak zde máme obrovský potenciál a že když budeme mít eh, stát blahobytu, tak to je jeden z prvků, který nám zajistí udržitelný růst. Podle mého názoru, když budou evropští politici postupovat společně stejným směrem, tak budeme růst a budeme jednou z oblastí, jednou z nejrozvinutějších oblastí západního světa. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Alexandr Zdemisopoulos opět. Děkuji vám. Dámy a pánové, je to téměř eh, šest let od vypuknutí finanční krize a situace v Evropské unii je stále eh, křehká. Nezaměstnanost v eurozóně přesahuje o 11 nezaměstnanost mládeže v některých zemích je skutečně obrovská. Na druhé straně je e, tady propast v konkurenceschopnosti mezi jednotlivými členskými státy. V posledním roce a půl Řecko e, urychlilo své finanční ozdravování, naši konkurenceschopnost jsme zvýšili a provedli strukturální reformy. Eh, modifikace rozpočtu to roku 2013 byla největší a nejrychlejší, eh, jaká kdy proběhla v některé zemi OECD. 34% eh, byl snížen náš deficit. Primární přebytek 0,4 eh, je odhadován tedy 0,4 mm, a současně um, současně podmínky pro pokles, eh, pro snížení dluhu již byly splněny, exist, eh, veřejné výdaje klesly, vymáhání dlaní se zlepšilo. Indikativně chci říci, že důchodový systém jsme upravili, průměrný eh, důchod klesl o 40 a mm, věk odchodu do důchodu byl zvýšen. Na, pra- na trhu práce máme nový mechanismus, nová pravidla o minimálním mzdě. Tarifní dohody byly také reformovány ve veřejném sektoru. Máme jednotná pravidla pro odměňování eh, úředníků, státních zaměstnanců. Máme osm eh, pojišťoven, které byly všechny sloučeny a díky tomu máme, eh, se zlepšilo plnění zdravotnictví. Byl zaveden digitální systém oblasti sociálních služeb jsme zavedli politiku eh, pro eh, dlouhodobě nezaměstnané. Kromě toho existuje lepší, lepší podmínky pro kontrolu, automatické zlepšování eh, v případě nesrovnalostí ve financích. Takže je ten nekonečný seznam reform které proběhly v mé zemi. Máme, eh, otevřeli jsme regulovaná povolání a eh, vážení kolegové, já eh, řeknu jenom toto. To celé vedlo k tomu, že jsme byli mm, označeni OECD jako jedna ze zemí, která je přátelská tedy e, nebo mm, nastavená k růstu, ale to mělo katastrofální důsledky. 2013 byl šestý rok, šestým rokem recese. Hrubý eh, sociální produkt poklesl výrazně průměrný příjem se snížil 40%, nezaměstnanost 27%, nezaměstnanost narostla o ši- mládeže rostla o 60%, eh, klesly i úspory vklady, vytvořilo to eh, problémy s likviditou i u zdravých podniků. Eh, nějaký recept nebo všelek, Eh, bohužel neexistuje, dámy a pánové. To všechno souvisí se stávající situací v zemi a také s tempem přizpůsobování a zaváděním strukturálních reform. My jsme ale toho názoru, že každá země musí eh, výši a míru úsporné politiky posoudit sama, stejně tak mm, sociální nerovnováhy a sociální kohezi. Stále se musíme, eh, stále musíme sledovat podmínky. Především bychom měli eh, zohledňovat to, aby každá země Mm, každá země má své zvláštnosti vlastní DNA, na to nesmíme zapomenout. E, Evropská unie svými politikami může samozřejmě přispět k tomu, aby členská země se dostala znovu k růstu, například e, to, tím, že klesnou úrokové sazby a úrokové sazby ECB e, malé střední podniky také je možné posilovat peněze ze strukturálních reform. Eh, mohou být poskytovány garance pro nové úvěry. Jsou skutečně velmi přísné finanční eh, politiky a jsme toho názoru, že především členské eh, země, které bojují s recesí, tak by, by se mohly dostat zpátky k růd. To má velký význam z politického, sociálního důvodu a také z důvodu stability, to musí být eh, prioritou politiky v Evropské unii, protože je důležité, že politika přizpůsobení, eh, která se implementuje, tak aby byla také přizpůsobena sociální kohezi. My potřebujeme prorůstovou politiku, která by byla integrována do nových politik Evropy 2020, i nové principy, které by položily základy budoucí Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. Stále se snažím eh, eh, vyzvat další řečníky, aby se přihlásili do diskuse. Především eh, jako první z Evropský parlament stojen, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl ministrem financí v Rumunsku a já jsem sjednal uh, řadu mm, dohod týkající restrukturizace rumunské ekonomiky. Plně souhlasím s tím, co kolegové mm, řekli, že každá e, země je individuální případ. Ovšem, politici e, nechápou, že pokud se dostanete do problémů s ekonomikou země, ztratíte konkurenceschopnost, máte příliš vysoké dluhy, musíte se přizpůsobit a to je bolestné není možné tento proces nahradit, co jsme udělali my v Evropském parlamentu na úrovni evropských institucí, bylo vyjádřením solidarity. Ale to jde ruku v ruce také s odpovědností, povinnostmi, protože problém jaké, každého programu na přizpůsobení je dát zemi dostatečný čas přijmout opatření pro e, obnovu konkurenceschopnosti. A také e, věřitelé by měli e, každé zemi dát nutný čas k tomu, aby mm, mohly najít rovnováhu na jedné straně mezi platebními závazky a na druhé straně možnostmi eh, platit. Bohužel tento proces trval řadu let a nefungovalo to mm, vždy tak, jak mělo. Nepodařilo se nám dobře posoudit platební schopnost eh, jednotlivých zemí a eh, požadavky restrukturalizačních pladeb. Často tento proces musel být eh, průběžně modifikován. Museli se hledat nové zdroje. Asi jste si všimli, že celá diskuse o této zprávě v Evropském parlamentu, roli, o roli, kterou se hrála trojka, problémy s respektováním suverenity a demokracie a tak dále. Takže je dobré, že jsme toto diskutovali, ale neměli bychom zapomenout, že země, která nemůže Eh, zavírat úvěry, tak se nemůže přizpůsobit. Děkuji eh, za španělský kongres Pedro Sára. Eh, Děkuji. Stručně. Já se dělám velkou starost o to, to, co se označuje za stagnaci století v evropské ekonomice, japonizaci evropské ekonomiky. Strukturální reformy by měly být slučitelné s hospodářským cyklem jednotlivých zemí a měly by být také slučitelné s daňovou konsolidací. A uvedu příklad. Pokud se udělá reforma trhu práce, jako v mé zemi, která vede k tomu, že se zlevní propouštění a sníží se platy, tak to komplikuje daňovou konsolidaci. Komplikuje to daňovou konsolidaci. Takže je třeba vzít v úvahu tyto okolnosti. Všechna opatření, všechny politiky by měly mít za cíle překonat krizi, ale jak jsem říkal, některá opatření můžou daňovou konsolidaci komplikovat. Protože každé opatření vyžaduje odpovídající čas. A to je myšlenka, která není má původní. Je to uznávaná skutečnost. I Mezinárodní měnový fond eh, hovoří o důležitosti těchto okolností a zohledňování těchto okolností při realizaci politik, které budou efektivní a přinesou výsledky. Další věc je tedy ta daňová konsolidace. Já bych rád více hovořil o střednědobých eh, důvěryhodných eh, strategiích, eh, aby to bylo tedy efektivní nejen z hlediska výdajů, omezování výdajů, ale aby to bylo také zaměřeno na příjmy a aby to bylo hodnoceno zcela nezávislými, opravdu nezávislými uh, subjekty, které budou nezávislé na vládách, budou také tedy spíše se zodpovídat parlamentu než vládě. My v mé zemi máme tedy daňovou zprávu, která je více závislá na vládě než na parlamentu a tím pádem ta daňová konsolidace není zcela důvěryhodná. Dva údaje za rok 2013 z mé země. Španělsko si stanovilo cíl pro deficit 3,8 pro rok 2013, ale když to srovnáme září 2013 a září 2012 a zohledníme finanční podporu, tak ten deficit byl na úrovni asi 10,3 když se zohlední tedy tato opatření. A dluh, veřejný dluh eh, za dva roky vzrostl téměř o 23 bodů HDP. Za dva a půl roku to bude o 30 bodů. Takže ten okamžik je opravdu velmi důležitý. Je zásadní, protože Evropa se může změnit. Mění se, ale měla by se změnit ještě více. A my to musíme udělat dobře, protože pokud to uděláme dobře a jinak, tak Evropa může vzejít z této krize silnější, může vytvořit pracovní místa a mít za cíl solidaritu. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you very much. Děkuji vám. Nyní za holandského eh, senátu Ray van der Linden. Mevrouw de voorzitter, in de lidstaten bestaat te... Paní předsedkyně, v členských státech Eh, panuje eh, dojem, že příliš mnoho to po, přichází z Bruselu a 3% z členských států, protože eh, členské státy stanovily, že implementace 3% pro občany, pro pracovní místa, stabilitu a konkurenceschopnost členských států do budoucnosti je tím nejlepším přístupem. Takže si myslím, že bychom měli být eh, obezřetní, neměli bychom eh, občanům eh, přinášet dojem, že dochází k porušování národní suverenity, když to je věc, která byla dohodota a je za potřebí si uvědomit, že členské státy mají omezený, omezené pole působnosti, mají zde určitý limit, v jehož rámci se musí pohybovat a pak tu jsou eh, právně závazné eh, prvky. My eh, do budoucnosti musíme dát tak, aby se členské státy nevzdalovaly od cílu, protože jinak by to členské státy konaly na úkor jiných členských států. Je tedy zapotřebí, abychom působili tak, že národní parlamenty společně s Evropským parlamentem budou respektovat tyto závazky členských států. Celá diskuze o suverenitě je suverenitou eh, a diskuzí členských států, která je vedena. Eh, tato diskuze je často vedena na ehm, základě eh, špatných podkladů. Suverenita znamená vládnout svými vlastními věcmi. To znamená, že občané mohou říct, my můžeme rozhodovat a to, co rozhodujeme, má dopad i na to, o čem hovoříme. Ale v některých zemích se toto již eh, neděje v některých oblastech. Například v obchodní oblasti, abych, jmenovala jednu, abych jmenoval jednu z eh, komunitárních eh, politik. My bychom měli předejít tomu, co mm, říkají populisté, to, co rozhodují členské státy, to, co považují za své nejlepší řešení, by takto mělo být také zkomunikováno. Je zapotřebí toto vysvětlovat občanům, že v rámci našich vnitrostátních ehm, území máme určité limity, v nich se můžeme pohybovat, nicméně tento prostor je omezený. Samozřejmě, že zapotřebí respektovat suverenitu, ale neměli bychom vytvářet dojem, že prakticky si řídíme všechno sami. My na sobě totiž navzájem v Evropě závisíme, jsme vzájemně propojeni a opatření jednoho členského státu mají dopad na další členský stát. Proto je vhodné, abychom o tom diskutovali mezi sebou tento týden eh, jako poslanci národních parlamentů a poslanci z Evropského parlamentu, abychom přijímali sociální zodpovědnost eh, za budoucnost a za členské státy. Děkuji. Uh, Děkuji vám z Evropského parlamentu. Promluví pan Sánchez Presedo. Děkuji. Já bych rád vystoupil k nejlepším postupům a rád bych také poděkoval svému krajanovi Vicentovi Martinezovi Puchaltemu, který hovořil o španělské situaci. Podle mého názoru, když se zamýšlíme nad nejlepšími postupy, tak bychom možná měli zdůraznit určité aspekty, které zde nebyly dostatečně zdůrazněny. Prvním z nich je to, že členské státy jsou v dobré situaci, aby mohly reagovat eh, na stávající výzvy, pokud eh, mají kompromis, pokud se dohodnou hlavní politické síly. Já myslím, že to bychom se měli jasně uvědomit. Neměli bychom se snažit zastírat si skutečné důvody této krize. Všichni víme, že krize by se dalo zabránit, kde bychom měli přísnější měnovou a finanční politiku. A měli bychom si uvědomit, co udělali jednotliví aktéři a zabránit tomu do budoucna. Já bych rád zdůraznil, že Španělsko je země, která skutečně vedla expanzivní politiky v reakci na první vlnu krize, ale musím říct, že to dělalo v kontextu výzev ze strany G20 a ze strany závazků členských států. Bylo to tedy v rámci mezinárodního závazku a já si myslím, že tento mezinárodní závazek je velmi důležitý proto, abychom si uvědomili, jaký druh hospodářství vlastně zde provozujeme. Je důležité, abychom z evropského hlediska ocenili to, co bylo uděláno v uplynulých měsících, že se skutečně zvrátila recese. Byla to recese, která byla následkem chybných politik, které byly vedeny. Byla to recese, za kterou jsme si byli sami, tedy, kterou jsme byli sami vinni. Takže teď se tedy zmírnili, zmírnila se ta opatření na úspory a to umožnilo tedy zabrzdit tu recesi. My ve Španělsku od roku 2011 procházíme nejhorší recesí od občanské války. A je jasné, že pokud jde o deficit, tak máme před sebou velké úkoly, protože tam zcela neplníme ty cíle v rámci paktu růstu a stability. Máme zde velkou makroekonomickou nerovnováhu, neplníme cílem Evropské strategie 2020, tam jsou opravdu velké nedostatky. A já si myslím, že bychom k tomu měli přistoupit opravdu zodpovědně, protože si nemůžeme dovolit ten luxus, abychom měli ztracenou generaci. Je důležité, abychom všichni usilovali o to, aby si společnost uvědomila, jaká situace skutečně je a aby na sebe přijala takové závazky, aby tedy realizovala ty úkoly, které před námi stojí. Máme pět velkých cílů. To je daňový cíl, úvěry, strukturální reformy, sociální oblast a administrativa zpráva. To jsou cíle, které vyžadují společné úsilí. V oblasti daní je nutné, aby členské státy, stejně jako Španělsko, provedly daňové reformy, ale zároveň je také nutné, abychom si uvědomili, že nejde o to, abychom usilovali pomocí těchto daní dosáhnout růstu. Ne, růst nám má umožnit daňovou konsolidaci. Zkušenost Spojených států je také velmi ilustrativní. I to, co dělají jiné členské státy a my nemůžeme tady na této straně Atlantiku hovořit jiným hospodářským jazykem. Dále pokud jde o úvěry a financování reálné ekonomiky, tam je důležité završit bankovní unii, ale členské státy se musí zamyslet nad tím, zda vytvoření systému jednotného řešení problému bank v roce 2026 skutečně znamená rychlou reakci. My si myslíme, že to není dostatečné a také není dobré provádět příliš rychlou privatizaci bankovních ústavů, protože často je to na úkor daňových poplatníků. A měli bychom to tedy znovu přehodnotit, pokud o strukturální reformy. Strukturální reformy se musí provádět a proto bychom měli být předvídatelní. A v těch není možné tedy přijímat legislativní opatření, která budou následujícího dne zrušena. Je nutné, aby ta předvídatelnost byla zajištěna, aby zde tedy byla stabilita a jistota pro investice i v oblasti Evropské unie. Je jasné, že členské státy musí provádět reformy, ale ty reformy musí dávat přednost tvorbě pracovních míst a ne ničit pracovní místa. Musíme tedy zachovat eh, pracovní místa, musíme využívat různých způsobů solidarity, eh, musíme uvažovat o tom, jakým způsobem upravit pracovní dobu a tak dále. A pokud jde o administrativu, a to už je poslední věc, k tomu potřebujeme politickou dohodu. A to si myslím, že je nevyhnutelné. Děkuji. Antolin, I'm sorry I have. Já se omlouvám, že jsem vás musela e, zarazit, ale vaše řeč má trvat dvě minuty. Ano, máme ještě čas, ale nechci potom e, se zachovat nespravedlivě k ostatní. Ještě pan Vracikluna, ministr financí z Malty a bývalý poslanec tohoto výboru. Edwarde, máte slovo. <coughs> Paní předsedkyně, děkuji. Také bych rád prohlásil, že zde hovořím jako ministr eh, mé země Malty, nikoli jako eh, poslanec, mm, jak jsem zde dříve pracoval. Chtěl bych se zmínit o eh, více bodech týkající se legitimnosti trojky. Myslím, že se zde pletou některá témata, která by se od sebe měla rozlišovat, abychom si zachovali jasný pohled nebo názor na věc. Myslím si, že první bod spočívá v tom, kde eh, bylo eh, rozhodováno. A to nezáleží na tom, eh, zda Mezinárodní nový fond byl součástí trojky či nikoli. Pokud to zaměření bylo příliš eh, optimistické, například, že HDP nebude příliš dotčeno nebo že investice nespadnou o tolik a tolik procent, ale pak se to stalo, nebo skutečnost, eh, že zápisy eh, nebo mm, data, která má MMF o určitých zemích, Eh, vypadal určitým způsobem, ale přitom došlo k devalvaci v daném státu a podařilo se eh, nějakým eh, způsobem umožnit určitý volnější nebo takový mm, plynulejší pohyb oné měny. Tak musíme se zmínit také o věcech, jako je dopad na zaměstnanost a podobně. Tyto eh, dopady eh, byly bezprecedentní. Neměli jsme dost know-how o tom, jak takovéto situace eh, řešit a ekonomové nepřišli se správnými řešeními ve správný čas. Takže bychom neměli míchat různé chyby a různé problémy Eh, eh, s tím, zda trojka mohla legitimně rozhodovat či nikoli. Za druhé, jedná se o otázku eurozemě, která ztrácí kontrolu vůči externí eh, nebo jiné instituci z jiného členského státu, mm, nebo pardon, z třetího státu, jako je to například Spojené Eh, státy. Jedná se tedy o zemi, která je blízko bankrotu. A to se může stát kdekoliv. Ať už se jedná o zemi, podnik eh, nebo jednotlivce, který má riziko bankrotu, tak by ztrácel ze své podstaty kontrolu vůči věřiteli, vůči bance nebo komukoli, kdo je připraven poskytnout finanční prostředky za té podmínky, že věřitel, ona instituce, bude chtít tyto peníze mít vrácené zpět za těch nejlepších či nejbezpečnějších podmínek. Takže ta ztráta kontroly nesouvisí s legitimností. Vy, mm, není, eh, není to otázka demokracie, když se jedná o finance, bylo zapotřebí vyřešit situaci blízkosti bankrotu a e, s tím souvisí také otázka kontroly. Ohledně legitimnosti jako takové, samozřejmě, u soudu byste byli e, raději, kdyby ten soud byl ve vaší zemi než v zahraničí. To je normální. Nicméně spravedlnost je spravedlnost, takže byste očekávali, e, Eh, že i když byste z daných okolností chtěli být eh, povoláni k soudu ve své zemi, tak spravedlnost zůstává spravedlností. Instituce, trojka nebo nějaká jiná instituce, eh, samozřejmě byly vítanější, aby byly, pokud by byly blíže danému členskému státu za takovýchto okolností. Ehm, my eh, si přejeme o tomto společně hovořit eh, tak, abychom eh, získali závěr o tom, co bylo legitimní nebo co nebylo legitimní. Na závěr je ale zapotřebí toto jasně vysvětlit lidem. A já si myslím, ano, pokud to mám schrnout, že by bylo zapotřebí větší legitimnosti um, i v těchto zemích, které se účastnily programu. Děkuji, Edwarde. A nyní z Chorvatska, z výboru Ekon, zde máme paní Ivanu Maleč. Predsjedavajuća, eh, Republika Chorvatska je u procedury prekomjernog deficita. Děkuji, paní předsedkyně. Chorvatsko eh, se odslov situaci nadměrného deficitu. Důležité je pro mne, jako reprezentantku Chorvatska vědět, jaký mechanismus zde bude k dispozici eh, z Evropské unie. Existuje tu tedy evropský semestr, který nám umožňuje, abychom přijali dlouhodobá opatření, strukturální opatření, umožňující reagovat na to, jak navýšit investice, jak snižovat nezaměstnanost, ale Všichni odpovědi na tyto dotazy známe. Problematické je, jak je uvést do praxe. Pokud si přejeme zvýšit, rozšířit investice, tak potřebujeme mít bezpečné klima pro investice. Pokud si přejeme zvýšit export, musíme navýšit konkurenceschopnost našich podniků musíme také otevřít jiné zdroje financování pro malé a střední podniky. Takže my eh, odpovědi na dotazy známe, ale nevíme, jak je prakticky uskutečnit. Proto je tak důležité vyměňovat si eh, zkušenosti a právě to dnes činíme. Když hovoříme o postupu při nadměrném deficitu, tak potřebujeme mít krátkodobá a rychlá opatření, která by eh, měla okamžitý dopad Všechna tato opatření mohou být pozitivní i negativní. Například příliš často si přejeme snižovat mzdy ve veřejném sektoru vzhledem k tomu, že tímto snížíme deficit téměř okamžitě. Nicméně tím zároveň snížíme i mzdy v soukromém sektoru a podniky budou mít tímto sníženou konkurenceschopnost. A pokud snížíme mzdy pod rozumnou úroveň, tak budeme i snižovat počet zaměstnanců ehm, a počet pracovních míst, takže to spíše sníží konkurenceschopnost než navýší. Takže všechny tyto dotazy musíme mít na paměti a musíme přemýšlet o tom, jak daná opatření provádět, abychom dosáhli kýženého výsledku. Myslím, že Eh, příklad eh, Nizozemská je velice dobrý. Měli bychom spolupracovat se všemi segmenty společnosti proto, abychom eh, dosáhli provádění účinných reform a posilovali administrativu a zprávu při efektivní decentralizaci. Děkuji. Děkuji. Další španělský poslanec výboru Ekon Eh, Děkuji, Já jsem rád, že se zdá, že jsme už obrátili stránku a už nehovoříme o tom vztahu mezi úspornými opatřeními a růstem. Všichni se shodneme na tom, že potřebujeme mít ozdravené účty, abychom dosáhli hospodářského růstu. Já souhlasím s Pedrem Saurou, se svým kolegou, který říkal, že potřebujeme vhodný okamžik a vhodné kroky a právě toho dosáhla španělská vláda, která v tomto volebním období dosáhla toho, že jsme dostali další tři roky na to, abychom splnili cíl v oblasti deficitu. Já si myslím, že to je výsledek té důvěry, kterou teď naše země vzbuzuje v Evropské unii. Všichni se shodneme na tom, že je důležité podporovat růst a z mého pohledu jsou zde dvě prioritní otázky. Za prvé reformy, jak už jsme o tom hovořili včera, je důležité pokračovat v reformním úsilí, které zahájila celá řada členských států Evropské unie a ty státy, které se k tomu staví zdrženlivě, tak by se k tomu měly také připojit. Další důležitá věc, o které jsme hovořili včera, to je přístup malých a středních podniků k úvěrům za podobných podmínek všude v eurozóně. A to podle mého názoru je největší výzva, které čelíme průběhu tohoto roku, protože malé a střední podniky budou i nadále hnací silou a, a protagonisty hospodářského růstu. A to řešení nemůže být e, pouze národní, musí být evropská, protože finanční trhy jsou zatím rozdrobené a proto je nutné, aby členské státy, Evropská unie, Evropská investiční banka a Evropská centrální banka pracovali stejným způsobem, stejným směrem. Zdá se, že v současné době tomu tak není a je nutné, aby v následujících týdnech a měsících eh, zde začala být skutečně souhra mezi těmito institucemi, těmito aktéry a aby úvěry začaly skutečně plynout. Potřebujeme tedy střednědobé, dlouhodobé řešení, abychom tedy měli tyto úvěry do budoucna, ale krátkodobě potřebujeme větší zapojení Evropské investiční banky. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you very much. Uh... Děkuji vám a nyní máme uh, senátora z rozpočtového výboru v Itálii, což je senátor Query. Máte slovo. Ano, děkuji. Myslím, že Včera a dnes dopoledne jsme hovořili o tom, že chceme zahájit novou fázi v Evropě, ehm, finalizovat cestu k ekonomickému růstu. Jsme řekli, že abychom měli růst, potřebujeme strukturální reformy. Já se domnívám, že aby nedošlo k dalšímu zklamání v budoucnosti, musíme vyjasnit vztahy mezi růstem a strukturálními reformami. Málo lidí pochybuje potřebu strukturálních reform v Evropě. E, celý region potřebuje rychlejší růst produktivity a k tomu je potřeba flexibilnější a konkurenceschopný trh. Hmm. Mm, strukturální formy se však k tomuto nepovedou, naopak e, dále sníží poptávku, takže strukturální reformy zvyšují produktivitu dvěma komplementárními kanály. První je e, podíl práce, kdy se práce přesouní síle přesouvá ze sektoru s nízkou produktivitou do vyšších a my potřebujeme oba procesy, abychom měli růst. Co se stane, když eh, klesne agregátní poptávka, jak se to děje v Evropě? Druhý mechanismus, pracovní síly jdou do sektoru s vyšší produktivitou, bude fungovat velice slabě. Takže vlastně bude jenom ten první efekt, totiž mm, pracovní síly zmizí ze sektoru s nízkou produktivitou a nezaměstnanost se ještě zhorší. Takže bychom vel, měli velice uh, pečlivě zdůraznit, že strategie vyššího ekonomického růstu na evropské úrovni je, nebo měla být založena, nebo strukturální reformy na jedné straně, ale potřebujeme tři prvky agregátní poptávky, symetrické makroekonomické přizpůsobení v zemích s přebytkem a deficitem, efektivní bankovní unii, to je základní, a za třetí investice na evropské úrovni, národní úrovni. Nemůžeme stále opakovat pouze strukturální reformy samotné, protože lze pochybovat o tom, že nakonec Mm, bychom tedy, nebo je možné, že bychom měli pouze efektivnější sektor s nízkou produktivitou, ale žádný růst a e, vysokou nezaměstnanost. Děkuji. Další e, člen Ekon, Marian Tyson z Belgie. Marian. Děkuji, paní předsedkyně. Když hovoříme o fiskální konsolidaci a strukturálních reformách, tak um, výraz suverenita nikdy nesmizel. Uh, celá řada kolegů to zmiňovala v diskusích. Zem, počet zemí, ve kterých uh, se musí přijímat obtížná rozhodnutí a tlaky, které vyplývají z, Evrops, z dohod na evropské úrovni, je obrovský. Je pravda, že je třeba podniknout Mm, velké úsilí a já chci vyzvat členy národních parlamentů a posílit jejich um, přesvědčení, že to, co se dohodne na evropské úrovni, tak bych si nepřál situaci, aby eh, to co eh, se rozhodne na evropské úrovni, je prezentovat všem jako něco, co přišlo z Evropy. Evropa je největší hm, regionem a co jsme eh, my jsme se dohodli, neznamená, že jsme se vzdali suverenity. Van den Linden z Nizozemí řekl, že sdílíme suverenitu. To je základ dem evropské spolupráce, protože víme, že některá rozhodnutí mohou být implementována nebo přijímána efektivněji a mají lepší důsledky pro občany, pokud se dohodneme eh, společně. Já bych toto nechtěla prezentovat jako něco, co přichází pouze z Evropy, protože to by podkopalo efektivitu evropské integrace v očích občanů. Ten tlak, který samozřejmě přichází z Evropy, může být užitečný. Není snadné přijímat obtížná rozhodnutí. V některých zemích je, to, je třeba přijmout velice obtížná rozhodnutí a bude to mít mm, dlouhodobé dopady. A mm, E, měl by, měli by pomáhat v případě, že politika e, bude, bude správnou cestou. my to musíme posuzovat, musíme přizpůsobovat, pokud to bude nutné, také načasování je důležité, na to nesmíme zapomenout, ale nemluvme e, nebo vytváříme atmosféru, kdy by EU byla verzu, nebo Evropská unie proti členským státům. Ne, my to děla, musíme udělat společně. Nemusíme vytvářet konflikt mezi státy, kteří jak takzvaně projevují solidaritu a těmi, kteří ji využívají. Ne, my musíme spolupracovat a pokusit se dosáhnout společného cíle, což je udržitelný růst a vytváření pracovních míst. Chtěla jsem toto zmínit, protože pokud mluvíme o suverenitě a sdílení suverenity, tak musíme Ehm, mít na zřeteli naše vlastní zájmy, povinnosti a závazky. Děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže vrátím slovo kolegům, kteří vedli uh, eh, diskusy. Korin, chcete si vzít slovo? Děkuji, myslím, že jsme měli velice zajímavou diskusi je tady pár eh, bodů, kde stílíme názory, eh, potřebujeme reformy, s tím souhlasíme, sou, dohodli jsme se, že to nebude bezpolesné, že budeme muset stále vysvětlovat, proč je to potřeba, eh, to musíme skutečně mm, zdůraznit a také musíme zdůraznit to, že co se stane v jedné zemi, má dopad na všechny na, v ostatních zemích. Takže bychom měli pozorně sledovat vývoj v ostatních zemích. My všichni také e, e, jsme se měli zamyslet nad nástroji, které máme k dispozici, je to six-pack, two-pack. Musíme posuzovat účinnost a efektivitu našeho rozhodování i různé způsoby, jakými přistupujeme k reformám. Pokud mluvíme o výměně nejlepší praxe, například v Nizozemí, máme účetní dvůr, účetní dvůr, který posuzuje efektivitu veřejných výdajů. Můžeme se navzájem od sebe učit a měli bychom využívat příležitosti, jako je například toto setkání mezi poslanci národních a Evropského parlamentu. Měli bychom využít příležitosti vyměňovat se dobré nápady. Děkuji. Děkuji. Já velmi děkuji za tu debatu, která byla velmi obohacující. Myslím si, že hovořit o nejlepších postupech je velmi důležité, abychom se poučili ze zkušeností jiných zemí, abychom se poučili z kroků, které podnikly země v rámci Evropské unie a které mohou být využity ku prospěchu ostatních zemí. Myslím si ale také, že je velmi důležité říci, že ty nejlepší postupy jsou dnes nutné k tomu, aby byly předávány a vyměňovány, protože to, co dělá jedna členská země, ovlivňuje všechny ostatní. Tyto nejlepší postupy nejsou jenom eh, metodou, jak se učit. Je to potřeba, nutnost k tomu, aby se nám všem dařilo lépe. Evropská unie a euro pro členské státy znamenají více než proporcionální růst. Bude se nám dařit eh, mnohem lépe, když ta koordinace bude na odpovídající úrovni. Já chci říci, že ve Španělsku se domníváme, že specifika členských států musí jít ruku v ruce s koherentními politikami, které budou provádět všichni. A v tomto smyslu je pro mě velmi důležité, aby Evropská unie vedla členské státy cestou kdy jeden stát nebude ohrožovat ty ostatní, aniž by tím zasahovala do jejich svrchovanosti. A to je podle mě ponaučení z krize. Krize jasně ukazuje na to, že je nutné koordinovat hospodářské politiky členských států, aniž by tím byla narušována jejich svrchovanost. Také chci říci, že ve španělském parlamentu jsme toho názoru, že ty naše debaty, které vedeme ve španělském parlamentu, jak o tom hovořil Sanchez Presedo, o tom eh, finančním deficitu, o veřejném deficitu, tak eh, možná ty naše problémy by neměly být řešeny tady, v Evropském parlamentu. Tam si myslím, že jde hlavně o čísla a myslím si, že ta španělská čísla ty odsouhlasila i komise a Eurostat a nejde jen o debatu mezi španělskými politickými stranami. Myslím, že dnes můžeme říci na základě těchto objektivních údajů, že Španělsko v uplynulých dvou letech je skutečně příkladem úspěchu. Znamená to, že překonáváme krizi, Možná některý kolega z opozice řekne, že je to náhoda, ale já si myslím, že je to kvůli tomu, že děláme ty věci dobře. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Nemám dalšího řečníka. Ještě se rozhlížím pro případ, že by někdo chtěl promluvit. Tím to nám poskytuje příležitost ke krátké pauze pravděpodobně. Některé z těchto téma, která byla zmíněna, také ležela na srdci Evropskému parlamentu. Jde o to, jak dosáhnout eh, symetrického přizpůsobení. To je velice eh, kontroverzní záležitost a my musíme nicméně tento problém zvládnout. Myslím, že bylo dobře upozornit na to, že jakýkoliv věřitel by si stanovil podmínky, jako tam hovořil pan Šikluna. A také Některé členské státy eh, hledají a našly dobré způsoby eh, k tomu, jak eh, dosáhnout dobrého vývoje, nehledě na to, co je zapotřebí podniknout. A to je důležité také vědět, protože nelze podniknout velké změny, pokud se s tímto nesotožní i vaši občané ale je tu silná touha potom, abychom všechny tyto věci dokázali vyřešit sami v EU, spíš než abychom potřebovali více mezinárodních zásahů. Stručně můžeme zhrnout eh, to, o čem jsme hovořili při plenárním zasedání, které začne za několik málo minut eh, v za pět minut, protože v půl dvanácté začne tedy plenární zasedání, které zhrne tuto problematiku a budou přítomni také předsedové rozpočtového výboru a výboru pro zaměstnanost. E, ještě bych chtěla informovat všechny, že ECK, e, že Soudní dvůr e, ten případ eh, prodeje nakrátko odložil a o něčem podobném hovořil také pan eh, Maroni a budeme tedy pokračovat dál v půl dvanácté.